Okay, we start our afternoon session. Zahájíme odpolední zasedání jmenováním člena jednotného výboru pro řešení krizí. Já tedy vítám eh, kandidáta pana Pedra Mačáda, kterého navrhuje na toto pozici Evropská komise. Naše slyšení proběhne dnes podle článku 56 podle eh, nařízení SRM Eh, kde tedy eh, Rada přijímá a implementuje rozhodnutí o jmenování předsedy, místo předsedy a čtyř eh, plných členů, po čem, čež musí následovat schválení návrhu komise parlamentem. Tak já dám nejdříve slovo panu Pedru Mačádovi na pět minut, potom tady budeme mít čtyři minuty na otázky a odpovědi, eh, tedy několik slotů. Eh, každý slot bude mít eh, jedna politická skupina a pokud nám to časově vyjde, mm, přidělíme další sloty, tentokrát dvouminutové a bude to tedy Eh, v rámci Catch the Eye, ovšem eh, podle síly politické skupiny. No a pokud bude možnost, pak pan Mačada eh, dostane ještě prostor na dvě minuty na závěrečný proslov. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, je mě ctí a je to také silná odpovědnost, že mohu navštívit toto veřejné slyšení jako kandidát na eh, post eh, místo předsedy jednotného eh, výboru pro krizi, tedy člena. Toto je samozřejmě důležité, hm, aby tato, tento jednotný výbor měl demokratický mandát. Takže já nejdříve tady budu hovořit o Eh, tom, jak si představují eh, práci a tak dále. Eh, tento mechanismus pro řešení krizi je velkým krokem vpřed, pokud se týče řešení krizi. Sice ještě nemáme zcela implementováno evropský systém garance vkladů, přesto je to významný krok vpřed. My tedy máme dneska eh, částečný systém podle příslušné směrnice a podle nařízení o jednotném eh, systému řeš, eh, řešení krizí. Podařilo se hm, tady vytvořit skutečně výrazné kompetence během krátké doby. A to znamená, že je možné si dávat konkrétní cíle a řešit je v horizontu maximálně let. Ale eh, samozřejmě, eh, že to není všelek. Eh, máme pořád přece určité výzvy. Za prvé máme tady duální prostředí. Eh, rezoluce do no, řešení, do evropské sféry kompetence eh, přesouvá značnou část bankovního sektoru, ale máme také národní legislativy a tam existují značné disparity. Máme zde tedy částečnou harmonizaci, například eh, když se má spouštět eh, proces insolvence, ale to by bylo třeba ještě přenést na mm, evropskou úroveň. Dále eh, role pojištění vkladu zatím skutečně zůstává jenom omezeno na finanční banky a tady by bylo třeba skutečně implementovat určité funkce spíše než nějaký platební box. Eh, za třetí, eh, likvidované banky eh, mají velkou zodpovědnost za to, aby byly řádně implementovány závěry a ustanovení příslušné směrnice a nařízení a jakmile tady eh, dostane, dojde na eh, eh, řešení krize, musí tedy ještě pokračovat funkce banky, ale samozřejmě v přísně určeném režimu. Dá se říci, že v současné době je to tak, že příslušná banka asi nebude plnit kritéria likvidity. Systémem, systém eh, pro řešení krizí eh, je tady eh, velice mm, důležitý, ale dosud není dostatečně dopracován. Pak je tady otázka kvality a kvantity ztracených zdrojů. Je nutno současně s tím vypracovat určitý systém financování tam, kde financování chybí a to znamená, že budeme muset také řešit možné překážky eh, v řešení krize. Dále jsou tady ještě další věci, jako jsou garance třetí stran eh, a eh, vyjednávání o smírném řešení a tak dále. Bohužel nemáme zatím ještě toto legislativně upravené, eh, pod který zákon, který krok má patřit. Eh, dá se říci, že tady mm, mohou eh, ovlivnit, ovlivnit řešení budoucí soudní, soudní rozsudky. Dále tady máme ještě zkušenost z minulosti a pochopitelně samozřejmě precedenční případy. Eh, tady eh, to, o čem se bavíme, tedy o tom mechanismu řešení krizi, to není jenom na papíře, je to skutečně eh, významná, významná konstrukce pro řešení krizi. Dámy a pánové, co mohu nabídnout z hlediska profesionálního? Já pracuji na finanční a bankovní regulaci od roku 2001 a specializuji se na eh, ustanovení na evropské národní úrovni. Já jsem eh, vykonal za svoji kariéru mnoho úkolů eh, v souvislosti s různými entitami a v různých prostředích. Zejména v roce 2001 v ECB jsem řešil mnoho výzev, které se týkaly měnové unie a poté ten bankovní rozměr. Musím říci, že e, také s řešením krizí jsem byl v posledních deseti letech e, velice, velice tedy úzce v kontaktu. E, za prvé tedy to bylo v Portugalsku. Byl jsem v dohledové funkci na portugalské centrální bance a také jsem se účastnil řešení eh, významných případů během krize. Dále jsem také měl příležitost eh, úplně od začátku eh, pracovat na řešení krizového vývoje v jedné největších andorských bank kvůli tedy finančním podvodům. Mám také další případy, které eh, nakonec skončily u soudu a úspěšně se byly obhájeny. To znamená, že řešení krizí je oblast, eh, se kterou mám mnoho zkušeností. Vím o všech eh, výzvách, které se této oblasti týkají a vím, o co tady jde, o zašeření, o zajištění kontinuity z hlediska zúčastněných stran. A samozřejmě domnívám se, že eh, je třeba, aby vše mělo oporu eh, v jasném a pevném rámci. Já musím říct, že moje kariéra dosud mě umožnila pracovat eh, ve velmi rozmanitých prostředích, což je velice důležité. A domnívám se, že know-how a zkušenosti v ECB EPTB a na portugalském ministerstvu financí eh, jsou pro mě velice solidním základem pro výkon eh, této funkce. Eh, pracovat v rámci SRB to pro mě bude velká, velká čest. Děkuji vám. Thank you very much. Now we move on to the first... Teď můžeme začít otázkami a jako první Markus Ferber z EPP. Děkuji, pane Mačádo, vítám vás srdečně. Eh, k těm největším, k těm největším výzvám a vidím, vidím, že rozumíte Němčině, eh, tak tady je důležité správně eh, zhodnocení aktiv, zejména pokud jsou nelikvidní. Obvykle se také musí jednat pod tlakem, časovým tlakem a samozřejmě mm, ne všechna kritéria se snadno ověřují. V případě španělské Banco Popular došlo právě eh, k nejasnostem a soudním sporům. Eh, eh, jakou vidíte přínos tady právě z tohoto případu pro vaši práci na Single Resolution Board? Tak já musím říct, že právě ten vztahový rámec je velice důležitý právě pro dobré eh, řešení, eh, řešení eh, krize, zejména o tom krizovém víkendu, jak tomu říkáme. Na to potřebujete mít skutečně dobrá kritéria, dobré informace, objektivní informace, kde jde zejména tedy o posouzení, které je tedy založeno skutečně na, na hluboké znalosti, na posouzení mm, různých eh, aktiv. A tady hovoříme eh, samozřejmě o věcech, které se netýkají přímo jenom banka, ale je to složitější. Pokud se týče toho odnocení, tak eh, je třeba tedy vyřešit a SRB na to tomu napomáhá, je to abychom měli rámec pro eh, řádné eh, zhodnocení nebo odhadnutí hodnoty, tak aby banka, když eh, znovu otevře a začne znovu fungovat, bez ohledu na krizový nástroj, který použijete, aby skutečně byla schopna absorbovat všechna Eh, všechny ztráty, ten, ta, prostě ta, to množství musí být eh, zdravé a také je třeba mít eh, vhodný, vhodné množství mm, kapitálu pro kapitalizaci. Čili toto je zásadní, pokud se týče zajištění řádného stanovení hodnoty. Eh, občas tedy eh, máme tedy problémy eh, s určitými věcmi a to my začínáme tedy bankovní bilancí ještě před tím krizovým řešením. Není, není to nic, řekněme, lineárného nebo jednoduchého, co se dá skutečně Eh, provést za ten eh, víkend, ale přesto se musíme snažit co nejpřesněji tedy posoudit, jaká hodnota v té bance skutečně eh, zůstala. Za ten víkend samozřejmě nemůžeme zcela správně provést, provést adjustaci těch, té, té hodnoty, tedy upravené hodnoty. Takže to znamená, aby došlo ke korekci a tak tomu bylo také u té banky, které jste zmínil. Musíme tedy nadále monitorovat eh, eh, další vývoj hodnoty těchto aktiv v té zahajovací bilanci nebo prostě v té bilanci, tak jak bude vypadat po tom krizovém víkendu. A tady musím říci, že zásadní je, abychom eh, byli schopni přiměřně přistoupit k tomu víkendovému zhodnocení. Eh, v podstatě musíme počítat s tím, že budeme eh, pokračovat eh, v adjustaci, nicméně nemůžete jít do nekonečna, musí to mít svůj závěr, závěrečný bod. Takže po několika týdnech v tom případě ze španělské banky jsme skutečně byli schopni uzavřít tu bilanci tedy projít tím procesem od eh, té zahajovací bilance až tedy k té upravené, eh, tak aby ta banka mohla eh, fungovat s důvěrou na, s obnovenou důvěrou na trhu. Jenom abych to zhrnul, možná v případě Banka Popular můžete Eh, říci, eh, že tam bylo ještě něco jiného, tam byla ještě další, eh, další separátní hodnocení. A tady v podstatě se snažíme o jakousi, jakýsi kontranarativ a jeho ověření versus tedy scenario, scénář vyřešení krize, scénář zavření banky. No a e, pak jsou tam ještě podřízení, e, podřízení věřitele, kteří mohlo by se stát, že by nebyli, e, nebylo by s nimi zacházeno na dostatečné úrovni, jako s těmi primárními. Děkuji. Pedosiva Pereira Dobrý Děkuji vám. Hm? Já tady také vítám pana Mašáda, jste v Evropském parlamentu. Mm, eh, vaš eh, kariérní CV, eh, vaše dlouhodobé zkušenosti v oblasti bankovní regulaci a bankovního dozoru v Portugalsku, ale také v Evropě, tak to všechno svědčí o vaší skvělé kvalifikaci, také právní. A to všechno jsou aspekty, které hovoří váš prospěch. Bylo by nicméně zajímavé vědět, jak eh, smýšlíte o evropské zkušenosti eh, řešení krizových bank. Totiž jde o to, že eh, bude třeba zhodnotit, eh, jestli eh, řešení těchto problémů i podle těch nejnovějších pravidel eh, je už dostatečně zpracované, nebo jestli bude třeba konkrétní aspekty ještě pořád upravovat. Vy jste vlastně se účastnil v Portugalsku řešení krize banky svatého ducha. Bylo to docela traumatické a vlastně poprvé se stalo, že zde byl použit evropský právní rámec. A mě by tedy zajímalo, co bychom se měli naučit z chyb minulosti, zejména i tedy v tomto případě. A jak by ten regulační rámec měl vypadat, aby to krizové řešení odpovídalo potřebě zajistit eh, obnovení stability finančního eh, trhu. Začal bych eh, nejprve takto. Otázky operačního rázu, provozního a pak přejdeme k širšímu obrázku, jaký je celý rámec řešení krize bank. Já si myslím, že jedna věc je nejdůležitější pro řešení krize banky, tak aby mohla pokračovat. To znamená, že se zachová, zachová flexibilita při plánování toho řešení, protože takové idiosynkratické to nemůžeme eh, někdy úplně použít v rámci plánování řešení. Tady je nutná určitá pružnost. A myslím, že některé nedávné příklady už ukázaly, že nevždycky se pak postupuje podle plánu, protože nakonec jsou tady idiosynkratické příčiny a ty si sami vynutí jiný způsob řešení. Ale jedna věc je tady velmi nápadná. V rámci tohoto plánu pro řešení musíme mít naprosto jasnou představu o e, stránce pasiv dané banky. To je nesmírně důležité, aby toto řešení bylo Eh, úspěšné. Pokud my, jakožto příslušný orgán pro řešení, nejsme schopni získat veškerá data, která se týkají pasiv, pak je velmi těžké efektivně provést, uskutečnit takové vyřešení, zejména takové, které závisí na tom, že se ta banka vlastně vykoupí. Ale pak je tady jedna věc, eh, kterou eh, z toho příkladu znám, víme. Je také hodně důležité vědět, do jakého rozsahu, do jaké míry tedy pasiva eh, představují eh, dluhy třetích stran a nikoli v eh, banky jako takové a týká se to třeba drobných eh, investorů. To může být někdy překážka pro řešení problému banky, protože tito drobní investoři jsou obvykle eh, vkladatelé. To znamená, že pokud se bude odepisovat Eh, takováto položka, tak to, zcela, tak to určitě povede k příslušnému chování na základě vkladatelů. To znamená, že lidé začnou eh, vybírat vklady, protože ztratí důvěru. Další věc eh, jsou soudní spory a to obvykle potom zase se hromadí, pokud je tady hodně drobných investorů. A zase je to důležité proto, aby ta banka si znovu získala důvěru trhu. Proto musíme být teď velice opatrní, jak budeme postupovat v takové situaci, abychom zjistili, do jaké míry eh, se to řeší. Tady jsou i e, drobní středatelé a v tom případě by tady musela být daleko vyšší hranice stanovená v tom případě, aby oni měli možnost nakoupit si, okoupit si ty příslušné nástroje k tomu. A co se týče toho širšího obrázku, pořád máme základní problém, pokud je o fungování řešení, protože je tady určitý nesouhlas mezi jednotným rámcem řešení krize a mezi tím, co vlastně představuje diverzifikace, diverzita domácích zákonů pro insolvenci a to ne vždycky prostě je v souladu zase s tím, eh, jak to vidí orgán, protože má pocit, že tady veřejné eh, zájmy nejsou dost, pořádně eh, brány v úvahu. Pak by se měla likvidace očekávat na národní úrovni, ale ne vždycky se to dělá, protože možná národ, státní zákon o bankrotu může pořád zajišťuje, že vlastně vlastně ta banka nebude likvidována, i když už bylo dávno jasné třeba, že zkrachuje. Čili, jak už jsem říkal, tady máme určitou základnu pro eh, systém, ale zase to všechno vždycky záleží na konkrétním systému řešení. A teď eh, Luis Garicano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl zaměřit na tu poslední věc, o které jste hovořil, co se týče řešení krizí. Podle vašeho názoru, e, týká se to možnost řešení mnoha nebo jenom několika? to je, mluvím o té směrnice a e, já jsem slyšela o tom, jak se to dojednávalo. A předpokládalo se, že víceméně e, základem vždycky prvně defaultně nastaveným bude to řešení ale pak eh, zase někdy neradi, ně, ně, ně, ně, někdy prostě by se ne, nevykupuje, ne, ne, nezajišťuje výkup investorů, spíše se takto mm, týká bank. Mělo by toto řešení být pro většinu bank a mohli bychom mít tady nějaký eh, test veřejných zájmů, který by byl spouštěčem celého eh, řešení že by se třeba řekli, že tato banka, každá banka, která je podléhají, podléhá tomuto dohledu, pod, spadá pod mechanismus řešení. A myslíte si, že bychom měli upravit ten rámec pro řešení krizí, a, by, a nebo si myslíte, že ten rámec jako takový je v pořádku? A že někdy potom vlastně k tomu vyřešení nedošlo. Ano, to je zásadní otázka týkající se samotného režimu. Já bych se na to nechtěl dívat z, z kvantitativního úhlu, jestli je to pro mnoho nebo málo eh, bank. Eh, ten rámec pro řešení krizí, to je eh, vlastně likvidace a insolvence jakožto základně nastavené cíle a jestliže ale to není ty cíle možné dosáhnout na základě insolvence, pak v tom případě by nastoupil proces řešení tak, aby se dodržely cíle eh, fungování kritických funkcí, ochrana vkladatelů a tak dále, finanční stabilita a podobně. Eh, myslím si, že si musíme ujasnit, do jaké míry banka, u které je velká pravděpodobnost, eh, že Eh, zbankrotuje. Do jaké míry můžeme ji posuzovat, jestli že odpovídá nebo že prošla testem veřejného zájmu. A pak jde o to, jaké eh, kritické funkce ta banka plní eh, na trhu v členském státě a zda ano nebo ne, by, co by to udělalo se finanční stabilitou, kdyby došlo k likvidaci. To je z mého hlediska v posledu ta nejzásadnější otázka. A je klidně možné, respektive může se, se nakonec ukázat, eh, nikoliv hypoteticky, že většina bank nebude vyhovovat tomuto testu, nebude plnit takovouto funkci. A pak zase do jaké míry eh, likvidace v rámci národních eh, zákonů o insolvenci je efektivní. A na to bychom se měli zaměřit protože máme nesmírně rozmanité národní zájmy, zákony, insolvenční zákony. A netýká se to jenom spouštěčů, ale také hierarchie a celé podstaty eh, věci, protože někdy je to, někdy vlastně je těžké eh, zjistit, zda a nebo ne, bychom měli udělat určitou harmonizaci co do podstaty samotné likvidace tak, abychom mohli opravdu se vydat cestou likvidace. Pokud to, to není reálné, pak jak eh, jsem eh, to tvrdil ve svém úvodním projevu, pak bychom se měli minimálně snažit o určitou harmonizaci na úrovni spouštěcích mechanismů. A to je základní, zásadní. A pak musíme zase uvažovat o tom, jak tu likvidaci udělat efektivnější. Například GGS by tady mohla být podporou pro alternativní opatření. Máme tady takzvaný problém střední třídy. To bude i nadále problém v Evropě. A možná v tomto ohledu eh, jak si eh, uchýlení se k GSS by mohlo být zajímavé. A nakonec by to mohla být jedna z nejefektivnějších cest. Takže nakonec banky, které jsou v likvidaci, by mohli v pořádku opustit trh prostřednictvím převodu aktiv a nakonec by eh, prostřednictvím DGSIS byla podpořena jejich likvidace. Teď eh, za zelené Velice děkuji. Tři velice stručné otázky. Jedna se týká posouzení veřejného zájmu. Myslíte v ten moment, myslíte si, že je tady dostatečný zákonný rámec, protože je tady zřejmě velký prostor pro různé interpretace a tudíž pro různá rozhodnutí. Možná bychom měli striktnější právní přístup k tomu, abychom to společně, společně vykládali. A pak také ten plán plán řešení krize. V minulosti jsme viděli, že někdy se ten plán vypracovával příliš pomalu. Já nevím, jaké vy byste měl představy ohledně toho, jak učinit tento proces takovým ucelenějším, aby se to dalo dokončit správně. A třetí otázka se týká toho, co se děje, jestliže jsou tedy držitelé eh, dluhu, kteří utrpěli tím, že se to nesprávně prodalo. Čili jak je vykompenzovat, jak je odškodnit v případě řešení krize. Tak e, posouzení veřejného zájmu. Máte pravdu, že toto je taková neupřitá koncepce. A takovéto koncepce se někdy velice eh, těžko nějak ehm, konkretizují. A nebo se to udělá tak, že to není úplně v pořádku. Ale myslím si, že si musíme uvědomit jednu věc. Eh, ujasnit si, do jaké míry můžeme mít tady posouzení veřejného zájmu pro účely řešení krize, i když by to zároveň úplně neodpovídalo posouzení veřejného zájmu, tak jak se to provádí v případě státních podpor a státní pomoci. A proto bych byl rád, aby se nejprve udělal takovýto typ eh, posouzení. A pokud si myslíme, že by to odpovídalo nikoliv eh, řešení krize, ale k kritérium pro veřejný zájem pro státní podporu, pro státní pomoc. Tak od toho bychom možná mohli eh, se odvíjet a porovnat tímto způsobem obě tyto koncepce a v rámci širší diskuse bychom pak se mohli bavit e, o tom, zda bychom měli, mohli, měli být e, striktnější, pokud je o posouzení veřejného zájmu. Možná, že naopak tady by byla, mohla být i větší právní striktnost e, co do posouzení veřejného zájmu. Já bych byl pro takovouto metodologii, jak se mě nastíním, protože si myslím, že by to bylo efektivnější a mělo by to asi větší smysl ve smyslu ve, ve světle těch zkušeností, které máme. Plány řešení krizí. Nemyslím si, že postupujeme příliš pomalu. Tady samozřejmě běžely nebo probíhaly, probíhají různé eh, plány, různé cykly od té doby, co existuje SRB. Ty, které spadají pod SRB, jsou plně SRB jsou plně tím pokryty ale otázka je toho plánovacího cyklu. V tomto roce to bude vlastně první roční cyklus pro všechny. A to vlastně také bude obrážet to, jaké eh, jsou, mm, eh, jaké jsou ty zkušenosti na základě posledního bankovního balíčku. Takže já si myslím, že nejsme nutně příliš pomalí. Když se podíváme na e, širší obrázek, pokud e, se jedná o banky, které e, spadají pod národní orgány pro řešení nebo pro insolvenci, myslím si, že prostě jsou tady velice rozmanité bankovní skupiny, které máme v Evropě. A myslím si, že i tak ten pokrok je tady docela podstatný. Máme také velmi rozmanité bankovní struktury a není vždy vždycky úplně jednoduché, aby se tam pak e, uskutečnily e, plány, protože některé jsou lineárně vedeny, některé jsou vlastně kooperativního základu. Máme asociace vzájemné na základě vzájemnosti. Zkrátka jsou různé struktury bankovní, takže e, někdy to trvá déle, než se vypracuje a uskuteční správné řešení. A ne všechny orgány, které to mají na starosti, mají mít také proto všechny podstatné zbroje. Takže já bych neřekl, že je to vždycky pomalé. Ten ehm, cyklus, který se zahájí teď v Dubnu, bude velice důležité. Teď ehm, těm prodejům. Já si myslím, že jakýsi držitel eh, eh, v dluhu, jehož dluh byl nesprávně prodán, by měl být za to odškodněn. A zkušenosti ukazují, na základě portugalských zkušeností například víme, že někdy je velice důležité udržet, zachovat francízu banky. Děkuji a teď eh, Jose Guzmán z Guem. gostaria de voltar à questão. Děkuji. Já bych se ještě jednou chtěl vrátit k otázce eh, toho eh, řešení <clears throat> problémových bank. Eh, chtěl bych, aby si představil scénář, jakým se teď postupuje. Ze strany komise a ze strany regulačních orgánů existuje určitý postup, jak přistupovat ke každé tomu řešení a považovat všechna ta řešení za eh, ad hoc řešení nebo za individuální řešení dané banky. Což si myslím, že je špatné, protože podíváme-li se na procesy likvidace těchto bank, tak <clears throat> nejsou sice totožné, ale ten přístup eh, regulačního orgánu by měl být eh, přinejmenším podobný. V těch portugalských případech jsme mohli konstatovat, že někdy ten zásah byl přehnaný, eh, možná, že to nebylo z popudu intervenčního orgánu, ale z popudu komise, která chtěla danou banku podpořit. A mě by zajímalo, jestli jsou nějaké stanovené postupy pro tyto případy a taky mě zajímalo, co si myslíte o tom, jestli by šlo ten manevrovací prostor nějakým způsobem omezit nebo omezit nahodilost tohoto procesu. A jestli je možné potom požadovat, aby se ty orgány těch postupů držely, vzhledem k tomu, že potom to jsou všechno náklady na tu pomoc, kterou musí zaplatit daňoví poplatníci a že to má eh, dopad nejenom na banky, ale i na daňové poplatníky, na státní rozpočet. A přitom ti občané kolikrát na to nemají žádný přímý vliv na to, jakým způsobem ta banka bude zlikvidována. A potom se chci ptat ještě na jednu věc. Často byla vyjadřena obava ze strany Evropské centrální banky, že trh s finančními službami je příliš fragmentovaný. Chci se zeptat, jestli byste eh, eh, se dovedu představit, že by se ta roztříštěnost trošku snížila. Ale samozřejmě o podíly toho, o podíly zahraničních bank a jakým způsobem se k ním bude přistupovat. Nemělo by samozřejmě dojít nadměrné koncentraci těch velkých bank, eh, které by potom se přinášely systémová rizika. Děkuji vám za vaše otázky. Myslím, že to jsou všechno velmi relevantní věci. Nejprve eh, to k tomu, jestli každý případ má být považován za individuální. Já jsem před několika okamžiky říkal, že musíme si zachovat velkou míru flexibility a uvedu vám dva příklady, proč eh, s tím použitím stejného nástroje hm. jsme řešili různé cíle. V jednom případě jsme museli eh, získat nějaký přechodný eh, přemostovací kapitál, protože tady nebyli žádní zájemci, kteří by to mohli integrovat dobrou část té eh, krachující banky, takže jsme neměli žádného zájemce. abychom mohli uchovat finanční stabilitu a zajistit vklady střadatelů, tak jsme museli <clears throat> převést většinu těch aktiv do nějakého přechodného mechanismu, a to proto, že jsme nechtěli vystavit eh, celou tu bankovní skupinu vystavit tomu riziku. To byla jedna věc, ale v případě, v jiném případě, to nebylo v Evropské unii, ale je to důležitý případ, protože má dopady i na další eh, jurisdikce. To eh, byl případ, který řešili andorské úřady, tam šlo o jednu eh, banku, která byla považována za podezřelou z praní špinavých peněz, ale tady musela vytvořit ta přechodná banka, přechodný institut, a to proto, že jsme tady museli provést due diligence u každého vkladu v této bance a potom je, eh, propustit dále nebo ne, eh, na základě toho, jestli byla podezřelá nebo ne. Takže tady vidíte, že s tím stejným nástrojem jsme museli přizpůsobovat ta řešení podle toho, co byl cíl toho řešení, což je finanční stabilita a zajištění vkladů. A v obou těchto případech se nám ten cíl podařilo naplnit. Může se zdát, že to jednání je někdy nahodilé, nebo že je to produktem libovůle, ale a otázka, kterou se musíte neustále klást, je, jaké jsou důvody, proč tedy provádíte nějaký konkrétní záchranný program. Na ve většině případů si musíte vybrat takový nástroj, který povede ke správnému eh, řešení. Takže si nemyslím, že to nemůžeme nazvat nahodilé nebo libovolné, ale vedly k tomu vždycky nějaké zásadní důvody, ale samozřejmě to vždy může být předmětem kontroly nebo přeskumu. Ale eh, dodržení nebo zachování flexibility je klíčové, když se snažíte řešit problémy těch krachujících bank. Protože váš hlavní cíl je zajistit vklady a zajistit finanční stabilitu. Co se týče finanční integrace, Problém, který dnes máme především, je to, že ten trh je roztříštěný. Jdeme na pokrizi což není dobré, protože eh, kapitál není efektivně alokovaný. To potom vytváří eh, problémy s likviditou, která není eh, využívána v reálné ekonomice. Já si nemyslím, že ten problém je možné nazvat tak, že ta konsolidace by zlepšila fungování bank, ale musíte řešit přebytečnou kapacitu systému. A zase musíte vědomit, že ta přebytečná kapacita eh, má určité výhody pro eh, spotřebitele. Takže bych se na to díval radši z pohledu střadatelů, potřebitelů, kteří potom mohou si vybírat lepší příležitosti pro to, kam uložit svoje vklady. Děkuji. Tím končí eh, slyšení pana Mačáda. Omlouvám se, že jsem se s mm, vámi ještě nedala slova na závěr. Děkuji, já bych jenom chtěl poděkovat za vaše otázky a je pro mě Eh, velkou ctí eh, moci vystoupit na tomto výboru. Omlouvám se vám, já už jsem, hm, už dneska u několikátého slyšení, takže teď přerušíme na jednu minutu a potom bude pokračovat s dalším slyšením. Okay. We can move to the next hearing. Teď můžeme přejít k dalšímu slyšení pro jmenování člena eh, jednotného eh, mechanismu pro řešení problémových bank. Vítám tady pana Jesuse Saurinu, který je navržen jako kandidát Evropskou komisí. Toto slyšení probíhá v soudu článku 56 nařízení SRM, které říká, že Rada přijme prováděcí rozhodnutí pro jmenování předsedy, místopředsedy a čtyř řádných členů <clears throat> Rady SRB, eh, s čímž musí vyslovit souhlas parlament. Takže budeme postupovat následujícím eh, způsobem. měli názoru nejprve dáme pět minut panu Saurinovi míst, eh, čas na úvodní prohlášení, poté budeme mít vždy otázky odpovědi, celkem čtyři minuty Každá politická skupina na, k tomu bude mít příležitost. Eh, potom, ještě pokud bude čas, můžeme dát slovo eh, spontánním eh, žádostem o slovo. A pokud pan Saurina bude chtít, tak na závěr můžeme dát, dát dvě minuty na závěr této diskuse. A pan Saurina má slovo na úvod. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Pro mě je velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit. Je, jsem před výborem, který má na starosti ochranu finanční stability v Evropě. Že tento výbor velmi přispěl k vytváření bankovní unie, zejména SRM. Díky tomu jsou teď poplatníci mnohem lépe chráněni před problémy v bankovním sektoru. SRM je instituce, která řeší eh, problémy bank v Evropě, stal se důvěrodným orgánem, váří plány eh, řešení eh, problému bank a také došlo k vyřešení prvních případů. To například španělská banka v roce 2017. Takže pro mě by bylo velkou inspirací stát se řádným členem vedení to, této instituce. Jde nám o to, aby řádným způsobem se e, řešily banky, které se dostanou do problému. To má pozitivní dopad na finance členských států. Plánování těchto hm, záchranných plánů je klíčové, také s cílem ochrany veřejného zájmu. Já jsem ve své eh, celé eh, kariéře vždy eh, pracoval ve veřejném sektoru, jaké tedy jsou moje znalosti. Eh, vystudoval jsem měnovou ekonomii, mám PhD, více než 25 let jsem pracoval ve Španělské centrální bance jako ekonom několika oblastech, které jsou důležité pro mm, tuto funkci. Bankovním dohledu, bankovní stabilita, Můj profesní kariéru jsem začal dohledu, poté jsem přešel k finanční stabilitě. Tady jsem vytvořil příslušné oddělení a před třemi lety jsem se tak generálním ředitelem pro řešení eh, problémových bank v španělské centrální bance. Měl jsem tady na starostě plánování těchto případů ve úzké spolupráci se SERem. A dále bych eh, si do této funkce mohl přinést své zkušenosti jako manažer až 250 zaměstnanců ve čtyřech odděleních. Mám tedy prokázanou schopnost vést tým efektivně a také jsem vždy eh, přihlížel k rovnováze pohlaví. Myslím, že eh, mám také mezinárodní zkušenost, protože jsem zastupoval posledních 15 let eh, eh, Španělskou centrální banku v mezinárodních fórech. Jsem například pozorovatel SRM. Jsem však členem bruselského výboru. A dovolte mi, abych se ještě zmínil o několika relevantních věcech z mé kariéry. Měl jsem na starosti úspěšnou implementaci ustanovení eh, Bruselu 3, tedy eh, vytvoření kapitálových poštářů, což je součást evropské regulace. Myslím, že to ukazuje eh, také mou nezávislost na soukromém bankovním sektoru. Moje analytická práce byla publikována v celé řadě eh, odborných publikací. Tam v neposlední řadě už více než dva roky už se spolupracuje se SEM, staráme se o preventivní řešení problémových bank. Vím, že ještě eh, pořád tady jsou eh, problémy. Jde hlavně o režim insolvence, administrativní režim pro řešení menších a středně velkých bank, Dále jde o proporčnost eh, komunikace s zúčastněnými stranami. Jsou všechno velmi důležité věci. Mám-li to zhrnout po dlouhé kariéře centrálního bankéře v oblasti finanční stability, eh, z těch dohledu a také řešení Promic Bank, myslím, že mohou přispět k řešení na evropské úrovni. O tom jsem vždy snil. Pokud budu <clears throat> vybrán pro tu pozici, tak eh, tomu budu věnovat veškerou svou energii, abych tyto výzvy řešil a těším se na další spolupráce s vámi při zlepšování finanční stability v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you very much. Now the first question. Děkuji vám. První otázka od Markuse Ferbra za EPP. Děkuji, vítejte tady. Od eh, vytvoření bankovní unie se už některé banky dostaly do problému. A to vedlo k otázce, jak eh, bude zacházeno s takovými bankami, tedy jestli ten režim pro jejich řešení je vhodný a přiměřený. V těch jednotlivých případech eh, postup nebyl úplně konsistentní a proto otázkou, jestli ten přístup v některých těchto případech eh, byl v rozporu s tím, jakým způsobem by to mělo probíhat bilance těchto postupů je taková, jak, že je potřeba zlepšit zákonný rámec. Myslíte si to také? Thank you very much uh, for your... Uh, Děkuji vám za vaši otázku. Musíme tady oddělit to, co SRM podnikla v těch jednotlivých případech, od těch potenciálních případů. Takže o SRM, SNP, jde o to, kde eh, tato instituce řešila selhání banky nebo i nesolventnost, takže přísně vzato SRB až dosud za těch pět let řešila pět těchto případů. Jeden z nich bylo Banco Popular, tam šlo o veřejný zájem. To se úspěšně eh, vyřešilo. Ty další čtyři případy krachujících bank, které SRB řešilo, byly dvě lotyšské banky, relativně malé, a dvě italské banky, jestli se nemýlím. A tady nedošlo k řešení ze strany SBRV, protože to eh, neměli nějakou kritickou funkci, která by se měla chránit a ta likvidace byla eh, velmi hladká. Je možné se z toho poučit, je z toho možné se vyvodit eh, lekce, tedy z těch úspěšných případů, tedy že je možné bankovní unii přistupovat k řešení problémových bank, ale také je možné vyvodit lekce z těch eh, případů, které nebyly vyřešeny a kde neexistoval veřejný zájem. Někdy se stane, že eh, se liší počet možností, které máte. V tom případě víme, že celkem by mohlo nastat 19 různých likvidačních režimů a tomu je potřeba věnovat velkou pozornost, protože ten přístup nebo to zvolení toho eh, režimu potom eh, je odlišné v každé ženských systému. Tak to bylo v Lotyšsku, nebo se to odvíjí od toho nástroje, který je zvolen. A tam eh, to zase se dělá podle legislativy daného státu. Takže potřeba si uvědomit, že tady vlastně existuje duální systém, který celkem vede k 19 režimům. A pravděpodobně by se mělo diskutovat o tom, jestli by nemělo dojít k nějakému sjednocení těchto eh, režimů, tedy k harmonizaci. No není eh, rozhodně jednoduché, je to jeden, eh, jedna z velkých výzev v této oblasti, ale ta situace asi v současnosti není uspokojivá. Děkuji vám, Juan Fernández, za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Můj kolega Markus už se zmínil o tom, že máme určité zkušenosti s řešením některých bankovních subjektů všechno proběhlo právně správně, ale ty eh, případy nebyly úplně stejné. Teď jde o to, jak to probíhalo u Banco Popular. Myslí, že možné, myslíte, že možné z toho vyvodit nějaké lekce z tohoto konkrétního případu? Děkuji vám za tuto otázku. Určitě jsou tady určité lekce, které je možné eh, vyřešit z likvidace Banco Popular ve Španělsku. Jedna lekce je to, že ano, jsme schopni řešit takový případ v Evropě, tedy řešit eh, problémy velké systémově důležité banky, která má 100 miliard eh, celkově aktiv A důležitost tohoto případu ukazuje, že je možné chránit eh, všechny zájmy, ty kritické funkce například. Prostým jazykem to znamenalo, že ten eh, následující středu eh, ráno mohly pobočky banky otevřít, nebyl tady žádný dopad na finanční stabilitu. A co bylo ještě důležitější, je to, že daňoví platníci byli chráněni. A to plně, takže tady nebyl žádný problém. Takže tento případ může být považován za velmi úspěšný a důležité to byla důležitá lekce, ale další lekce je důležitost spolupráce SRB, SRM, národními orgány pro řešení eh, banka, našimi kompetentními orgány. Myslím, že tady byla velmi úzká spolupráce všech zmíněných orgánů. Dále další lekce je to, že eh, ty orgány musí na to být připraveny, musí eh, mít plány krizového řízení, musí mít manuály pro postup v eh, těchto případech, ale i ty banky se musí připravit na likvidaci Musí proto mít eh, kapacitu eh, pro to eh, rychlé hodnocení v případě řešení těch problémů není moc času. Jde například na ocenění banky, jde o schopnost rozdělit tu banku na jednotlivé procesy, které by potom mohly si najít zájemce o koupy. Takže jak příslušné orgány, tak i banky musí na tyto situace být připraveny. A poté tady je ještě jedna důležitá věc, sice likvidita. Myslím, že to ještě není úplně dořešeno. V případě Banco Popular tady byl kupec, mnohem větší kupec, který Eh, byl schopen pokrýt ten výpadek v likviditě, ale pokud jde o záchranu banky, která už má vyčerpané všechny jistiny, v tom eh, eh, následujícím dnu, kdy se znovu otevřou její pobočky, tak může dojít k ranu na banku a zatím nemáme vyřešeno to, jakým způsobem si by se postupovalo. Není potřeba eh, hledat nějaké eh, nové řešení. Jde o to, aby EC, pardon, centrální banka mohla tu likviditu poskytnout nebo nějakou záruku. A to by mělo jít eh, z toho fondu SRB. Aspoň to je lekce, kterou, to jsou lekce, které já jsem vyvodil z tohoto úspěšného případu. Much. And now Ernest Urtasun from the Greens. Děkuji. Nyní pan Urtasen za zelené. Eh, děkuji vám. Eh, dvě slušné otázky. Eh, podle konceptu posouzení veřejného zájmu, což bylo v minulosti kontroverzní, poněvadž výsledek je vždycky nejednoznačný, uvažujete o tom, že by se vytvořil lepší legislativní rámec, který byl přiměřenější? A další eh, věřitelé, kteří eh, skutečně mají v rukou dluhy, které by se měly prodat, jak si myslíte, že by tato situace se měla řešit? Děkuji za vaše otázky. Posouzení veřejného zájmu. Tak eh, SRB má svůj svoji politiku, svoji strategii a e, posuzuje se, jestli jsou tam důležité funkce nebo ne, jestli by mohlo dojít k nákaze. A myslím, že je příliš brzy říci, že bychom potřebovali tedy další kodifikaci nebo další e, jasnější vymezení mm, toho veřejného zájmu. Zatím jsme měli pouze pět případů, eh, takže já si myslím, že na to, abychom dospěli k nějakému finálnímu řešení, potřebujeme více času. K té druhé otázce, to je otázka zásadní z hlediska ochrany spotřebitelů. BRD a i nástroj de facto je výrazným krokem vpřed e, v případě e, ochrany investorů, kteří chtějí e, nakupovat určitá pasiva. A může to být vždycky je tam ta hranice 10% u těch eh, rizikových produktů, čili je tam určité minimální množství, to je těch 10%. A to je, myslím, zásadní pro ochranu věřitelů, zejména těch malých. Eh, dále myslím, že můžeme v tomto smyslu odvést více práce. Eh, můžeme posuzovat eh, přímo eh, schopnosti toho, co zbylo na místě a posoudit, zda jsou to vhodná aktiva či pasiva nebo ne. A dokonce se můžeme bavit o určitých překážkách v řešení krize. A dále je tady eh, možná potřeba mm, takové kulturní změny na straně bank. A to je něco, co by eh, mohlo ohrozovat, ohrožovat eh, pověst bank a to znamená také zvyšovat jejich operační riziko a možná také cenu operačního kapitálu. Děkuji vám. Tak tím jsme uzavřeli eh, řečníky, tedy ze z publika a nyní prosím kandidáta Máli zájem pronést závěrečná slova. Děkuji vám. Vážená paní předsedající, eh, dámy a pánové, Dovolte, abych na závěr ocenil čas, který jste věnovali eh, mé práci. Bylo mě ctí dostavit se před eh, tento výbor, který patří k zakladajícím členům eh, těch, kteří zakladajícím členům bankovní unie. Já mohu říct, že na, pokud se týče tedy toho řešení krizi, mám dostatečnou mm, dostatečné zkušenosti a dostatečnou kvalifikaci. Jsem připraven eh, řešit eh, ty důležité úkoly a samozřejmě jsem také připraven eh, učit se od dalších kolegů, kteří mají zase jiné zkušenosti můžete počítat v případě jmenování, eh, že budu nezávislý a budu odhodlaný plnit, eh, co je třeba plnit. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. A eh, nyní několik minut přestávka a potom budeme pokračovat dalším slyšením.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 linking, linked with each other. So they needed a new uh, chair. Okay. I think. <laughs> I think we can start our... Tak myslím, že můžeme začít eh, další slyšení. A sice tentokrát jde o jmenování místo předsedy výboru pro řešení krizi. Eh, vítám zde Jana de Carpentier, který je kandidátem Evropské komise na tento post. Naše slyšení se odehraje podle článku 56 eh, nařízení SRM podle kterého se stanoví, ustanoví do funkcí předseda, místo předseda a čtyři eh, členové SRB. Budeme postupovat následovně. Nejdříve dostane pan de Carpentier zhruba pět minut na úvodní slovo, eh, poté budou následovat čtyřminutové sloty otázek a odpovědí pro jednotlivé politické skupiny. Každá skupina bude mít jeden slot a pokud dovolí čas, eh, budeme mít ještě několik dalších dvouminutových slotů v rámci Catch the Eye eh, s, s ohlednutí, s ohledněním politické a jednotlivých skupin. Eh, poté opět, pokud umožní čas, bude mít pan kandidát dvě minuty na závěrečné slovo. Takže prosím, pane Dekale Pentiere, máte slovo. Dámy a pánové, eh, vážená paní předsedkyně, děkuji vám za eh, pozvání. Je mě ctí eh, být před vámi dneska. Hovořit o řešení bankovní krizí v Evropě je znamená řešit problémy všech občanů. Je to Eh, základ stabilní a prosperující Evropy dnes a pro budoucí generace. Eh, když se mě děti zeptají, co to vlastně dělám a co to je to řešení krizi, eh, těžko se mi to vysvětluje, ale přesto je to něco, co, na co je třeba se připravit, protože to může ovlivnit náš život. Já jsem zažil v roce 2008 když eh, zkrachovaly dvě islandské banky a viděl jsem, jaké sociální dopady to mělo. Eh, já jsem eh, byl já jsem letěl na Island letadlem, potom půlhodinová cesta taxíkem a tak, taxikář mi během té doby, během té půl hodiny Eh, vysvětlil, jak de facto tato krize mu zcela zničila podnikání. Řešení finančních krizí eh, to je něco, co skutečně přispívá ke stabilitě Evropy. Eh, to, že zde dnes máme ten mechanismus pro řešení krizí, byl obrovský krok před pro Evropu. Hodně se to vyřešilo, ale máme pořád ještě mnoho výzev. Eh, je skutečně komplikované udržet eh, banky, které se dostanou do potíží eh, v tom krizovém režimu, ze kterého mohou vzejít posílené a s obnovenou tržní důvěrou. Dá se říci, že role a kompetence SRB musí být vyvažovány zodpovědností a maximální transparentností. My jsme již e, dosáhli mnohého za velmi obtížných podmínek a nyní máme ambici e, udržet a rozvíjet ten rámec pro krizová řešení i do budoucna. To bych si vytkl jakožto případný předseda e, jednotného výboru jako úkol. A v této pozici budu moci také ještě více do budoucna eh, přispívat k rozvíjení tohoto systému. Eh, chci eh, klást důraz na komunikaci a transparentnost. To je úvodem vše. Děkuji vám. Děkuji, pane dekarpeniére. A nyní je čas na otázky a jako první za EPP pan Markus Ferber. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedající. Srdečně vás vítám, pane, eh, pane Carpentiere, budu hovořit německy. V listopadu 2019 Evropský soudní dvůr de facto v případě Kooperativa Espanol a dalších dvou bank zneplatnil požadavky na očkodnění. Vy jste v tehdy byl eh, členem jednotného výboru a eh, byl jste mm, eh, tedy zodpovědný za právní aspekt jeho fungování. Takže tady se dá říct, že i drobné chyby tohoto jednotného výboru mohou vést k závažným důsledkům. Můžete nám vysvětlit, čemu tenkrát vlastně došlo a myslíte si, že do budoucna budeme muset počítat s dalšími případy, které se budou muset řešit před soudem? Děkuji. To bylo důležité rozhodnutí soudu. Soud anuloval rozhodnutí Eh, které se týkají týkaly tři bank a týkalo se příspěvku 16 bank. Eh, zatím tedy stály procedurální chyby. Eh, já jsem byl spolu s odpovědným činitelem Tady šlo hlavně o to, aby ten výpočet byl napraven. Je to totiž eh, velice složitý eh, systém a je zde velký prostor pro právní interpretaci. Eh, soud dospěl k závěru, že procedurálně nebylo všechno v pořádku podle příslušného rámce. To znamená, že ty pozice byly zrušeny a musely být vypracovány tady nové eh, pozice. Takže skutečně eh, došlo k chybám a já tady eh, doufám, že Eh, respektive budeme se snažit, budeme klást velký důraz na to, aby eh, k něčemu podobnému už nedošlo, aby nedošlo tady eh, k právním problémům. Práv z právního hlediska to zase nebylo tak špatně, šlo tady o procedurální problémy a byl, byly tady otevřeny dveře pro nové řešení. Ano, možná ještě doplňující otázka. Eh, při eh, eh, řešení toho, respektive uplatňování rozhodnutí soudu, tam de facto je důležité, aby takovéto chyby se do budoucna neopakovaly a aby příslušný fond mohl mm, narůstat. Samozřejmě, že takovéto chyby už se nesmí opakovat. Možná jsem to řekl dostatečně jasně, ale de facto důvod eh, pro anulování eh, těch eh, příkazů vůči třem bankám spočíval v poměrně malé částce, která byla procedurálně chybně, chybně stanovena. Takže já myslím, že celkem není důvod, že by, banky, že by ty banky na konci nezaplatili, co zaplatit měly, ale bylo třeba to tedy upravit. Děkuji. A nyní eh, pan Fernandez za SAD, eh, druhá otázka. Eh, v posledních letech vy jste pracoval tedy na SRB. Já bych se chtěl tady zeptat na některých, některé minulé případy, zejména pokud se to týkalo Banco Popular, a také právní problémy s tím spojené a možná určité problémy s transparentností, které následovaly po rozhodnutí. Těžko se eh, získávaly další dokumenty k eh, řešení krizi. Čili já myslím, že tam byly transparenční problémy. A ty eh, se postupně Eh, si přesouvají do eh, roviny právních problémů. Děkuji. Eh, Tady potom rozhodnutí o krizovém řešení pro Bank Popular, tam skutečně byly problémy s dostupností dokumentů a mnozí tím byli postiženi. Bylo to nicméně pečlivě vyhodnoceno a byla přijata opatření. Nicméně to úroveň úroveň transparentnosti byla potom obecně e, napadena těmi, kteří byli postiženi e, těmito chybami a e, bylo rozhodnuto, že naše transparentnost bude posunutá výše. Musím říct, že při tom prvním posouzení transparentnosti Eh, která vlastně vyvažuje eh, tu otázku eh, stability, takže tam skutečně to bylo prostě stanoveno jaksi ne s ohledem na praxi a teprve po tomto případě, případě došlo k reatiustaci. Náš příslušný panel se rozhodl, že tedy budou přepracovány eh, pokyny pro transparentnost a zveřejňování dokumentů a to se také stalo. Takže taková je situace a nyní jsem, když se zatím ohlédnu, mohl, eh, mohu říci, že ta transparentnost měla být už od začátku větší. Eh, byl to skutečně první případ krizového řešení a samozřejmě jsme našlapovali velice, velice opatrně. A musím říci, že ten panel, který potom posuzoval náš přístup, dospěl k závěru, že bychom měli poskytovat větší transparentnost, než jak k tomu ve skutečnosti bylo. Děkuji. Zareňu Luis Gericano. No nic, já tady eh, se vás zeptám na adekvátnost zásahu SRB. V zásadě eh, se ptám, je správně, že SRB eh, hra, zhrává takto důležitou roli a a že tedy v mnoha posledních eh, případech eh, ten veřejný zájem nebyl zcela naplněn. Eh, je zde tedy možnost rozšiřovat SRB v právním smyslu a je možné přimět SRB, aby konal. A v tomto smyslu Eh, měli bychom možná upravit eh, definici veřejného zájmu tak, aby SRB de facto eh, musel zasáhnout a provést krizové řešení spíše než likvidaci banky ve většině případů bank. A v tomto smyslu možná by tady větší roli měl sehrávat parlament a nabídnout vhodná kritéria. Eh, samozřejmě, eh, vy mě asi řeknete, že eh, by bylo třeba harmonizovat postup likvidace. Já si myslím ale, že toto parlamentem nikdy neprojde. Aspoň ne za našeho života. Takže proto máme tedy tento obtížný proces, který má přistupovat ke všem stejně, aby tedy se zabránilo nákaze směrem z bank k veřejnému sektoru. Takže jestli tam máme eh, likvidaci a eh, jestliže stát musí banku zachránit, tak jsme zase zpátky v roce 2008. Děkuji vám. Thank you very much for your question. Eh, moc, moc vám děkuji za velice zajímavé otázky, zajímavá témata. Já se vynasnažím na všechno zareagovat. Pokud je o rozhodnutí jednotného výboru, tak to bylo první rozhodnutí, eh, kdy vlastně bylo rozhodnuto, že tam nebyl eh, vědět žádný veřejný eh, zájem a že ta banka potom spadá pod národní insolvenční zákon. Je to rozumné nebo ne, prostě tamto tam jenom, kde to je ve veřejném zájmu, tam je třeba eh, řešit bankovní krizi. Bude třeba eh, ten rozsah působnosti rozšiřovat této směrnice. Bude možná třeba nějakým způsobem nastavit eh, mize, leda co více vyjasnit. Zda určité banky je třeba tedy jejich krize řešit nebo ne. Ale myslím si, že ten současný rámec umožňuje je vyvážený přístup a je asi těžké předvídat, co bude v budoucnosti, protože hodně to závisí na tom, s jakými problémy se setkáme. Zda bude důvod, aby jednotný výbor řešil bankovní krizi, anebo zda to bude případ pro národní insolvenční zákon. A zda bude třeba rozšiřovat úlohu jednotného výboru pro řešení krizí, to těžko můžu říct, tě těžko. Ale pokud bude třeba měnit změnit tu stránku veřejného zájmu, tak by to znamenalo, že pravomoce by byly nižší a pak eh, by asi se SRB více zapojovala do řešení krizí, než aby se spoláhalo na národní režimy insolvenčních zákonů. Myslím si, že zatím máme vyvážený rámec a myslím si, že tady bylo také několik negativních rozhodnutí rozhodnutí, ale prostě těžko je predikovat budoucnost. Pokud jde o harmonizaci insolvenčních režimů, já jsem nejspíš o něco optimističtější než vy, když asi vy to víc lépe vidíte, ale já jsem přece jenom trošku optimista a pořád si myslím, že možná tady dojde i k pozitivnímu vývoji a že dojde přece jenom k harmonizaci na eh, národních insolvenčních režimů, nebo dokonce, že bude takový evropský ekonomický režim. Mnohokrát děkuji, Ernest, za zelené. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Vy jakožto místo předseda budete mít na starosti jednotný výbor pro řešení krizí a chtěl bych se vás zeptal na soudní rozhodnutí, kdy ex ante příspěvky byly anulovány z roku 2016. Chtěl bych vědět, jak jsme se poučili z tohoto soudního rozsudku. A druhá otázka se pořád týká Banko Popular. V prosinci tohoto eh, roku rozhodnutí zda ano nebo ne se mají eh, kompenzovat eh, Eh, akcionáři, tedy loni už v prosinci, toto rozhodnutí bylo zase odsunuto, protože řešilo se to v roce 2017, teď se píše rok 2020 a pořád eh, už to bylo dvakrát odloženo, jestli se nemýlím. Rád bych věděl, proč. Protože si myslím, že eh, to vlastně je v rámci vaší zodpovědnosti. Mnohokrát děkuji za tyto doplňky dotazy. Ještě ty soudní rozsudky z roku 2016 soud anuloval eh, rozhodnutí ohledně tří bank což znamená že eh, to vychází z procedurálních chyb. A když se bude organizace, tak samozřejmě si velice uvědomujeme, jak je důležité, aby se eh, přijímala patřičným způsobem rozhodnutí. Mezitím už korporátní sekretariát se dále eh, budoval tak, aby všechny procedury tam byly a patřičně se implementovaly. Ale na začátku ta situace byla obtížná. Na právní straně jsme se, se, se zaměřili na to, aby se to správně propočítalo a vedlo to nakolik tomu, že ten proces nebyl dostatečně opatřen pojistkami, takže nakonec soud dospěl k závěru, že tady musí být nové řešení, nové rozhodnutí pro ty tři banky. Jak už jsem říkal, poučení je, že musíme mít dostatečné zdroje, abychom mohli zajistit patřičné rozhodování a aby všechno šlo eh, podle zákonu. Pokud jde o Banco Popular, zda eh, tedy dát eh, kompenzace nebo ne. Eh, udělalo se předběžné posouzení na základě práva být vyslešen a, a teď jsme dostali to hodně těch poznámek, připomínek a ocenění, takže to budeme muset eh, v jednotném výboru pořádně posoudit, aby to ocenění bylo v pořádku. Hodně to trvalo, dlouho. Eh, byl sdělení, také tady byla komunikace mezi stranami. Eh, zdá se, že už bude možné dospět k rozhodnutí. Vypadalo to, že to třeba se ještě vyřeší do konce roku. Právo být vyslyšen, to se týkalo tolik lidí a vzít jejich jejich názory vážně a posoudit patřičně, to je velmi časově náročné. My jsme se snažili dělat to co nejrychleji, ale zároveň co nejpečlivěji. Takže v posledu i toto je takový velice podrobný proces toho a je to ano, opravdu velmi důkladné rozhodování. Dobře, mnohokrát vám děkuji a teď, pokud si přejete, máte ještě dvě minuty na závěrečné poznámky. Eh, chci vás znovu, vám znovu poděkovat za pozvání do toho, na toto slyšení. Eh, bylo mi velkým eh, cí, potěšením a ctí, že jsem tady byl a doufám, že jsem správně od, do, dostatečně zodpověděl otázky. Týká se těch rozhodnutí ex ante. A samozřejmě, že nemůžeme všech našich cílů, které se týkají nakonec evropských občanů, vyžadují spolupráci všech zainteresovaných stran, včetně parlamentu a já se budu snažit maximálně přispívat k této důležité práci a jakožto místo předseda se eh, maximálně budu snažit v rámci své zodpovědnosti, abych přispěl k důvěryhodnému, eh, transparentnímu, spolehlivému, eh, jednotnému mechanismu pro řešení krizí, což nám umožní posílit bankovní unii. Děkuji vám mnohokrát a myslím si, že tím můžeme skončit toto jednání pro dnešní dnešní eh, odpoledne a že se setkáme zase zítra ráno na společné schůzi s Envy.